Good morning, dear colleagues. Kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobrý den a otevírám druhou část schůze tohoto týdne. Dnes se začneme hlasováním. Máme stále dost členů našeho výboru, takže začneme nejprve hlasovat. Ještě mám pár komentářů chtěla bych vám, jednak bych chtěla připomenout jak koordinátorům, tak i skupině nebo skupinám, že se očekává, že během hlasování zde bude mít, budeme mít konkrétní počty. 13 pro EPP, za sociální demokracii 12 lidí, kteří bude hlasovat, za EKR 3, za skupinu ALDE 4 mohou hlasovat, nebo očekává se, že budou hlasovat GUE 3, Zelení 2 a EFDD 3. Takže chtěla jsem vám to pouze připomenout, aby potom hlasování neprobíhalo smatečně. Nejprve budeme hlasovat o velice důležité zprávě pro náš výbor, jak víte, každé tři roky Evropská komise zveřejňuje zprávu o politice soudržnosti. Je to šestá zpráva o soudržnosti, která se vlastně dívá na tu předchozí generaci na období 2007 do roku 2013 a také se dívá i na výhled na to období 2014 až 2020. Tato zpráva také hovoří o tom, jak se podpora přesune od velkých infrastruktur do oblasti, jako je energetická účinnost, zaměstnanost a podpora malých a středních podniků. Regi připravuje zprávu z vlastního podnětu, aby Evropský parlament mohl také vyslovit svou politickou pozici k této politice soudržnosti, protože vlastně se přesouvá to jedno programovací období, ta jedna generace do další generace. Pan Deutsch v únoru představil návrh své zprávy. 12. března byla lhůta k podání pozměňovacích návrhů a bylo celkem předloženo 170 pozměňovacích návrhů. Pět výborů připravilo stanoviska, k nímž bylo předloženo dalších 127 pozměňovacích návrhů. Spravodaj také navrhuje tedy nakonec celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů. Je tam ještě jedna poznámka pro vaši informaci. Nakonec to dopadlo tak, že výbor Ekon neschválil své stanovisko k této zprávě. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, chtěla bych dát slovo zpravodaji, aby mohl pronést eh, pár komentářů chtěla bych ještě zdůraznit, že dám slovo pouze zpravodaji, neotevírám rozpravu, protože už proběhla. Takže zpravodaj má slovo a pak přistoupíme k hlasování. Pan Dojč, prosím. Děkuji. Milá paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, nechci zneužívat své situace, neboť před hlasováním by bylo nezdvořilé, pokud bych hovořil příliš dlouho. A paní předsedkyně již naznačila, že budu moci hovořit pouze já ve své funkci zpravodaje. Na prvním místě bych chtěl poděkovat kolegyním a kolegům z našeho výboru a děkuji takové, také poslancům, členům dalších výborů za konstruktivní spolupráci. Myslím si, že takto společně jsme odvedli skutečně velice úspěšnou práci. A můj obzvláštní dík platí stínovým spravodajům a spravodajkám. Spolupráce s nimi byla skutečně vynikající. Dokázali jsme se shodnout na dobrých kompromisech a zapracovat je do zprávy. Tyto kompromisy naši zprávu jistě posílí. Vážení členové našeho výboru, myslím si, že by nebylo vhodné, abych tady zmiňoval jednotlivé body ve zprávě. Děkuji vám ještě jednou za spolupráci. A pokud někdo kýchá, když hovoří pan zpravodaj, tak to znamená, že všichni souhlasí s tím, co říkám, ale že ty stranou, myslím si, že zpráva je dokumentem, který velice dobře stanovuje a ukazuje náš postoj nyní na začátku legislativní periody. Jasně tedy ukazuje naše společné stanovisko jako výboru, co se týče jak minulosti, tak budoucnosti politiky soudržnosti. Jsou zde ještě další dokumenty, které jsou celé jasným signálem naší politiky a já e, jdu do hlasování skutečně s plnou důvěrou. Děkuji vám. Velice děkuji. nyní po tomto rezime přistoupíme k hlasování. Začínáme hlasovat.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 Hlasujeme elektronicky, hlasujte prosím. Končím hlasování. Tento návrh je přijat. 25 bylo pro. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 33. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Kdo je pro? Ne, omlouvá se paní předsedkyně 38. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní přistoupíme k hlasování o kompromisech. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kompromis jedna je přijat. Nyní pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. Chce to někdo ověřit? Nikoli. Přijato. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Myslím, že je to zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní přistoupíme k kompromisu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím se dostáváme číslu 68. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Nebo ne? Ptá se paní předsedkyně. 68. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 79. Ne, ten odpadá, omlouvá se paní předsedkyně, čili 80. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Přijato. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85. Takže 85 hlasujeme společně s pozměňovacím návrhem 86. Takže 85 a 86 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 85 a 86 jsou zamítnuty. 87 ten odpadá, nebo ne? <clears throat> ne, neodpadá, takže hlasujeme o návrhu 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Ten je stažen. Ozývá se z pléna. Pan Valkar se rozhodl tento návrh stáhnout. Ne, paní předsedkyně, 88 bych chtěl ponechat. Dobře, takže si ponecháváte 88. Takže teď hlasujeme celkem o obou 88, a 89 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis číslo 3.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 Dobře, takže 108 je stažena. Děkuji. 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 110 odpadá nebo ne? Ne, neodpadá. Takže 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je přijato. 114 to je dílčí hlasování, které si vyžádala skupina zelených. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh nebo kompromis, říká paní předsedkyně 125. Pozměňovací návrh 125. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Tady plus 127 jsou to totožné návrhy. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Budeme hlasovat elektronicky. 129, hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato ale omlouvám se, říká paní předsedkyně, ale vypadá to, že skupina Goje má o jednoho navíc. A EPP. Takže mají tři, nebo eh, proč se domníváte, že hlasoval o jednoho? Tak ten, to zařízení nám říká, že tam hlasovalo o jednoho navíc. Dobře, vypadá to, že tam je asi problém s tím zařízením. Takže budeme hlasovat úplně znova elektronicky. Hlasujeme znovu elektronicky o číslo 129. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 33 hlasovali pro. Pět hlasovalo proti. Ale vypadá to, že kolegové za skupinu GUE, já opravdu vidím, že tam jste pouze tři, takže vám věřím, že je chyba v tom zařízení. Omlouvám se. Takže pokračujeme s pozměňovacím návrhem 130. Ten odpadá, protože 128 a 129 byly. Takže 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Ne, ne, ne, ten odpadá, mluvá se paní předsedkyně, ten odpadá. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 134. Odpadá nebo neodpadá? Takže 134. 134, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 136. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 137. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Návrh 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145 odpadá, takže kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Hlasujme prosím elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Ještě přepočítáme jeden hlas pro, ale i tak to bude 17 pro, zatímco 22 bylo proti, takže je to zamítnuto. Děkuji. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 153 odpadá. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 158. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 159 odpadá, takže 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 62 odpadá, takže 163, ten je stážen. 164, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 165, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 166, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 167. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 168. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Recital pozměňovací návrh 1. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Pozměňujeme, ověřujeme pozměňovací návrh číslo 2. Hlasujeme elektronické. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je to přijato. 23 hlasovalo pro, 16 proti. Na, číslo 3, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Číslo 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. Ověříme to, prosím. Pozměňovací návrh 6. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato. 28 hlasovalo pro. Eh, sedm. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osm. Pozměňovací návrh osm. Paní předsedkyně, já stahuji návrh číslo 8. Thank you very much. Dobře, děkuji. Pozměňovací návrh 9 k recitalu A a nový. 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Ten odpadá. Ano, ano, omlouvá se paní předsedkyně. Takže 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 17. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasování je ukončeno, je to přijato. 20 hlasovalo pro, 19 hlasovalo proti. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, ten odpadá, nebo ne? Ne, neodpadá. Neodpadá, protože 18 nebyla přijata, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, to je ústní pozměňovací návrh. co zpravodaj, nechce je někdo proti předložení ústního pozměňovacího návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o 20 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 21. O tom se nehlasuje. O tom se nehlasuje. Mm, o 21 se nehlasuje. To je nějaká takže teď návrhy jednotlivých výborů. Můžeme pokračovat. Takže nejprve návrh výboru pro rozpočet. Návrh číslo 1 ten odpadá, protože se týká odstavce 1 a 2. Tak je návrh číslo 2. To taky odpadá, protože byl schválen kompromis číslo 2. Návrh 3 ten rovněž odpadá. Návrh číslo čtyři. Takže hlasujeme o návrhu čtyři, který se týká návrhu ITRE. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh číslo pět to. Hlasujeme o návrhu číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 8 odpadá, je to tak? Ano. Návrh číslo 9 také odpadá nebo ne? Takže hlasujeme o návrhu číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 11, ten odpadá. Návrh číslo 12 taky odpadá. Návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Musíme to ověřit. Hlasujeme elektronicky o návrhu číslo 13, který podal výbor pro rozpočet. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh číslo 14 výboru pro rozpočet. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dostáváme se k návrhu výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Návrh A jako ale na ten odpadá. Návrh B. Hlasujeme o B. Výboru MPL. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Přijato. Návrh C výboru MPO. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh D. Hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Návrh E jako Emil. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Návrh E jako Emil výboru EMPL. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Tento návrh je zamítnut. Návrh F odpadá. Pokračujeme dalšími návrhy. Takže návrh číslo jedna výboru Ample ten odpadá. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto, se domnívám, říká paní předsedkyně. Návrh 3 odpadá, protože byl schválen kompromis číslo 6. Návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 7 ten je částečně pokryt kompromisem 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáct je vlastně už pokryto, takže odpadá dvanáct odpadá třináct odpadá 14, návrh číslo 14, ten také odpadá, protože 37 byla přijata. 15, návrh číslo 15, výboru Ample. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? to. Šestnáctka odpadá. Sedmnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmnáctka odpadá, protože byl schválen kompromis 5. A devatenáctka ta také odpadá, protože byla schválen kompromis 3. Nebo ne? Ne, to byla naše chyba, říká paní předsedkyně. Takže o 19 se hlasovat bude. Hlasujte prosím 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím, že je to zamítnuto. Teď návrhy výboru ITRE, výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Hlásí se někdo o slovo? Ano, já mám jeden dotaz. Na Ample 19. My jsme celý ten odstavec vyškrtli, tak proč máme teď hlasovat o něčem, co se týká toho odstavce? Bohužel bez mikrofonu. Mohli byste to prosím ještě ověřit, zda se opravdu e, musí hlasovat o 19C, když celý ten odstavec nebo článek, k kterému se to vztahuje, jsme vyškrtli? Dobře, takže sekretariát říká, že je to ve stanovisku, takže to je vlastně jiný text. Netýká se to toho odstavce to jsou návrhy a ty návrhy se netýkají konkrétních odstavců, je to text ve stanovisku, takže se o tom musí hlasovat, říká sekretariát. Takže to máme vlastně dvojitě zamítnuto, říká paní předsedkyně. Ale stejně jsme to zamítli, do 19. Pokračujeme návrhy výboru ITRE. Návrh číslo 1 odpadá, pokud je to tak. Návrh číslo 2 také odpadá. Trojka odpadá. Čtyřka. O čtyřce budeme hlasovat. Návrh číslo čtyři výboru ITRE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo pět. Ten eh, už je, v, takže to odpadá. Šestka. Hlasujeme o šestce. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, to. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se střešel? zdržel? to. Osmička. Osmička odpadá. Je to tak? Devítka. Hlasujeme o devítce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Deset. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 15. Ten odpadá. Návrh číslo 16. O tom hlasujeme. Hlasujeme o 16. výboru ITRE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Omlouvám se, ale musíme to ověřit. Ověřujeme návrh číslo 16 výboru ITRE. Budeme hlasovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Zahajuji hlasování. Na ještě není, takže, takže teď zahajujeme hlasování. Je to zamítnuto. Už jsou tam i výsledky, takže se můžete podívat, je to zamítnuto. Návrh číslo 17 ten odpadá. Návrh číslo 18 také odpadá. Návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 21. odpadá. 22 také odpadá. Teď budeme hlasovat o čísle 23. Návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuta Nyní budeme hlasovat o návrzích výboru pro kulturu a vzdělání. Návrh číslo 1. Hlasujeme, prosím. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh dvě odpadá. Je to tak? Dvojka, dvojka i trojka odpadají. Návrh číslo čtyři. Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh číslo pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh číslo 10 odpadá. Ehm, návrh 11. Hlasujeme o 11C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Čtrnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Patnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Šestnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Osmnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Devatenáctka, to odpadá. Dvacet. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 22. To odpadá. Je to tak? Odpadá. Nyní návrhy výboru pro práva žen a rovnost mužů a žen. Výbor FEM. Tady nemůžeme hlasovat unblock. Bohužel tam někde jsou i mezi tím znamenka no plus. Mohli bychom, my bychom mohli hlasovat unblock až do čísla 14, kde je teprve první znamenko plus, říká pan poslanec. Protože až do článku 14 až do návrhu 14 jsou samé mínusy, abychom ušetřili čas. Souhlasíte s tím? Všichni je to... Souhlasíte s tímto postupem? Mohli, bys, mohli byste to ještě vysvětlit, takže je to navrh, aby se hlasovalo unblock? Ano, říká paní předsedkyně. Je zde návrh, abychom hlasovali unblock. Ne, my jsme proti, říká paní poslankyně. Dobře, vy jste proti. Čili přistoupíme k hlasování. Návrh A jako Alena. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to. D. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. E jako Emil, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. F jako František, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. G, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. H jako Hana, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. I jako Irena odpadá, dobře, aspoň jeden ubyl, směje se paní předsedkyně. J jako Jan, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. K jako Kateřina, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. M jako Monika, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. N jako Norbert, kdo pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. O pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. P, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedna, jednička. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvojka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro,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 zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Výsledek je velice dobrý pro tento druh zprávy. 32 hlasovalo pro, jeden hlasoval proti, 6 se zdrželo. Děkuji zpravodaji, děkuji také celému výboru za dobrou práci. Děkuji kolegové. Now we continue now with our... Budeme pokračovat druhou zprávou. V loňském roce komise přijala sdělení o integrovaném přístupu ke kulturnímu dědictví. Výbor pro um, kulturu je příslušný pro zprávu a náš výbor Regi připravuje stanovisko, protože uh, Politika soudržnosti je významným zdrojem financování projektu kulturní infrastruktury. V období 2007 až 2013 tehdejší politice soudržnosti Evropský fond regionálního rozvoje investoval 6 miliard eur do kulturních projektů, což je 15 násobek rozpočtu eh, programu pro kulturu. Naším navrhovatelem je pan Kocolíno březnu předložil návrh stanoviska. 13. dubna byla lhůta, 57 pozměňovacích návrhů bylo ke stanovisku předloženo a navrhovatel ještě předložil 13 kompromisních pozměňovacích návrhů a já tedy navrhuji, abychom přešli rovnou k hlasování. Nebo chcete něco říci? Ne, dobře. Takže přejdeme rovnou k hlasování. All right. We begin... Takže nejprve kompromis. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejdeme tedy ke kompromisu 2. Ne, oblouvám se, k pozměňovacímu návrhu 2. To byl takový můj sen přejít rovnou ke kompromisu. Takže pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď přejdeme ke kompromisu 2. Takže teď kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Šest až dvanáct odpadají. Kompromis tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď přejdeme ke kompromisu 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Přejdeme ke kompromisu 6. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 33, část 1. Ve dvou částech část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Část 2. Tak ne, takže pozměňovací návrh 34. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní návrh 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď rovnou kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 57. Máme tady žádost o ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomu? Ne, dobře, takže hlasujeme pozměňovací návrh 57 s tou ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď závěrečné hlasování. Prosím, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasování. 38 pro. Blahopřejeme, pane Kocelino. Děkuji vám všem, kolegové.

Okay. We took our few minutes. Takže dělali jsme si krátkou přestávku mezi hlasováním a pokračováním jednání, takže prosím, posaďte se. Yes. The next, the next. A dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s panem Jose Manuelem Fernandežem, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2016. Jsem ráda, že ho mohu přivítat na našem dnešním jednání. Děkuji, že jste přišel, pane Fernandeši. Pan Fernandeš je tedy hlavní zpravodaj pro rozpočet na rok 2016. A to znamená, že zodpovídá za rozpočet komise, který představuje až 95 celkového rozpočtu EU. Tak jako v minulosti, pan Fernandeš chce úzce spolupracovat s příslušnými výbory, které zodpovídají za jednotlivé politické oblasti. Politika soudržnosti představuje zhruba jednu třetinu celkového rozpočtu komise a jsme tedy rádi, že pan Fernandeš je dnes mezi námi a že budeme společně diskutovat o budoucím rozpočtu. Bude to první výměna názorů před eh, přijetím rozpočtu komisí. Takže, pane Fernandeši, dám vám slovo. Naším stínovým zpravodajem je paní Spiraky, která bude ráda s vámi diskutovat. Takže, pane Fernandeš, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady budu mluvit o našich prioritách, které již byly schváleny, ale budu také uh, Eh, rád naslouchat vašim radám, vašim námětům, jak připravit eh, co nejlepší rozpočet. Občané to očekávají. Rozpočet EU představuje přibližně 1% hrubého národního důchodu. Evropský rozpočet je především rozpočtem investičním. 94% rozpočtu je na investice a pouze 6% na správní výdaje. A to je věc, kterou také musíme říci. Pokud jde o regionální politiku, tento výbor dobře ví, že jedna třetina rozpočtu je určena na politiku soudržnosti a na regionální politiku. Máme zatím účelem Fond soudržnosti, Evropský sociální fond a také Eh, Evropský fond regionálního rozvoje. Naše priority eh, jsou takové, že regionální politika je určitě může podpořit. Hlavní prioritou jsou ty tři E ve francouzštině, tedy eh, zaměstnanost, podnik, podnikání a podniky. E, jsou tady s tím jasně související programy jako Evropa 2020, Erasmus+, e, zaměstnanost e, pro mladé. V nových operačních programech politika soudržnosti napomáhá i těmto cílům. Politika soudržnosti je rovněž politikou pro chytrý růst Eh, pro udržitelný růst a pro inkluzivní růst. Cílem je také vnitřní solidarita a zde je územní soudržnost velice důležitá. Důležitá je ale i e, solidarita směrem na venek. Nezapomínejme, co se děje za našimi hranicemi. Nezapomínejme, že tady je okruh čtyři pro rozvoj, pro humanitární pomoc, který je také velice důležitý. Pokud jde o zaměstnanost, vnitřní a vnější solidaritu, e, tak to jsou cíle. Dalším cílem je také cíl bezpečnosti. Tohle je věc, kterou bychom chtěli dát najevo a chtěli bychom, aby v roce 2015 byl problém pladeb ne třeba úplně vyřešen, ale aby se jím rada a komise zabývaly. Budu mluvit o platbách, ale je to diskuse, která je skutečně ostudou pro evropské orgány, protože ty platby by měly být něco normálního, že vlastně platby jsou po závazcích a že se prostě zaplatí to, co se schválí. Nemělo by se vůbec diskutovat o otázce pladeb, protože e, se jedná o logický a bezprostřední důsledek závazků. Platby jsou rovněž dokladem úspěšnosti evropské politiky a rada někdy schválí nebo přejme závazky v naději, že to vlastně nebude fungovat. Ale máme například okruh 1b, to je politika soudržnosti, právě to dobře funguje a to ukazuje se tím, že ty závazky jsou skutečně naplněny, no a na základě toho by pak měly být vypláceny platby. A problémem, problémem není okruh 1b, problémem není soudržnost. Soudržnost respektuje pravidla. Problémem je to, že se prostě nevkládá dostatek peněz k zaplacení toho, co se má zaplatit. To je e, skutečný problém. Máme rok 2015 a řada operačních programů ještě ne, nebyla zahájena. A ta otázka pladeb se eh, řeší velice jednoduše, vlastně, že se odloží programy. A v roce 2015 eh, teprve platíme minulé roky. 24,7 miliard eur. Taková byla výše nedoplatků. Na konci tohoto roku komise předpokládá 20 miliard nedoplatků. A 20 miliard to je číslo, které považuji za obrovské. Komise předložila uh, svůj plán a podle nějž v roce 2016 by měly, měly být jenom 2 miliardy nedoplatků. Ale je třeba také se podívat na ty jednotové programy, je třeba respektovat kompromisy. A to znamená respektovat eh, víceletý finanční rámec. Politika soudržnosti není problémem. Problémem je to, že není dáno dostatek peněz na závazky, které byly přijaty. A je to i špatný eh, signál vůči občanům, když schválíme rozpočet, kde není dost peněz na platby, no tak co se potom musí dělat? Musí se přijímat opravné rozpočty. A ty opravné rozpočty, eh, co to znamená v hlavách občanů? Eh, říkají si, parlament chce více peněz. Máme návrh opravného rozpočtu, to znamená více peněz. Ne, není tomu tak. Opravní rozpočet slouží k tomu, abychom uhradili závazky, abychom zaplatili dluhy a ty kompromisy. Uděláme maximum proto, aby problém s platbami neohrozil naše politické priority. A právě o těch politických prioritách se musí mluvit. Vidíte, že já hm, mám prezentovat rozpočet na rok 2016 a ztratil jsem mnoho času tím, že jsem hovořil o platbách. Takovýto problém by vůbec neměl existovat, protože, jak už jsem říkal, platby jsou logickým důsledkem závazků, které jsme přijali. Pokud jde o harmonogram rozpočtu, vycházím z principu že se tato otázka vyřeší, aby nebránila řádnému plnění rozpočtu a také, aby se ten mm, problém alespoň stabilizoval, když už nevyřešil. Komise 27. května předloží návrh rozpočtu Lhůta pro prezentaci předkládání pilotních projektů a přípravných akcí je 4. červen. Ta, tento výbor má dva takové projekty. 17. červen to je eh, vlastně jsou stanoviska pro mandát 22. 23. června návrh eh, zprávy a v červenci eh, na plenárce by se to mělo eh, tedy schvalovat. Politické frakce potom mají lhutu 10. září. V polovině září je lhuta pro schvalování stanovisek k zprávě k rozpočtu 29. 30. 30. září. To jsou návrhy schvalování změn v rozpočtu, potom bude se hlasovat o usnesení, potom na Eh, druhé plenárce, nebo od druhé plenárky až do listopadu se budou eh, zvažovat ty jednotlivé připomínky. Pokud jde o plán plade, ten bude diskutován v trialogu 12. května. A doufáme, že schůzka k platbám proběhne 26 až do 27. května, že se podaří dospět k dohodě o této otázce. Teď k tomu, co se očekává um, k finančnímu plánování nebo k víceletému finančnímu rámci. Celkově ve srovnání s rozpočtem z roku 2015 máme tedy odhad podle víceletého finančního rámce, mohlo by dojít k navýšení, ale jak už jsem říkal, 27. května teprve dostaneme návrh rozpočtu od komise a ty hlavní směry, které byly přijaty, eh, mají v uvozovkách podmínit ten návrh a já doufám, že ten návrh bude tedy v souladu s našimi prioritami a že také úroveň pladeb v roce 2016 umožní stabilizovat tento problém. Probíhají dva pilotní projekty. V tomto okamžiku 4. červen, jak jsem říkal, je lhůta pro předložení pilotních projektů Eh, nových pilotních projektů a přípravných akcí. V této fázi vám tedy poděkuji a rád si vyslechnu vaše rady. Politika soudržnosti je důležitá i pro růst, pro inteligentní růst. Nejde jenom o územní soudržnost, je třeba, aby programy mohly fungovat a fungovat rychle je to také důležité sledovat eh, plnění rozpočtu. Pokud nemáme program, pokud třeba se komplikuje přijetí nějakého operačního programu, tak můžeme pak říct, že nedochází k plnění rozpočtu. Ale přitom často tím problémem je především prodlení, spoždění a to také musíme pozorně sledovat. V mnoha členských státech politika soudržnosti v mnoha členských státech představuje více než 50 veřejných investic. A je to způsob, jak dosáhnout zaměstnanosti, jak dosáhnout růstu, jak dosáhnout lepší konkurenceschopnosti a také větší solidarity. A právě kvůli tomu všemu musíme tuto politiku hájit. Děkuji. Thank you, thank you very much. Velice děkujeme. A nyní dávám slovo paní Spiraky. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve říci, že souhlasím s tím obecným duchem této prezentace, kterou činil zástupce komise. Já bych chtěla citovat jednu větu. Úředníkům nedáváme dostatek peněz k dispozici. Myslím si, že to se musíme věnovat. Když jsem se věnovala tomuto stanovisku, tak jsem se soustředila na věci, které jsou podle mě zásadní, nejenom pouze pro dobré plnění rozpočtu, ale také pro samotnou politiku soudržnosti, protože politika soudržnosti je skutečnou politikou, která má dopad na reálnou ekonomiku. Chtěla bych poděkovat sekretariátu Regi za podporu, zejména paní Karle Cavalio, po, předloze, po předložení stanoviska jsem se ještě setkal s dalšími zástupci. Hovořili jsme o klíčových oblastech pro plnění rozpočtu. A teď bych chtěla říci, že mou hlavní prioritou je zajistit to, aby politika soudržnosti byla řádně a včasně plněna prováděna. Víme, že docházelo a dochází k určitým spožděním v operačních programech. Mohla bych citovat celou řadu příkladů pro různé země. A jde tam o to, že vlastně to může sebou nést určité potenciální problémy pro další programovací období, které začíná od roku 2015. Dále jsou zde určité problémy, jako je tedy nedoplatky, ale myslím si, že tento problém neohrozí samotnou politiku soudržnosti. V některých členských státech, jako je třeba Řecko, zůstává politika soudržnosti hlavním zdrojem financování a investic. A e, to, ty nesplacené faktury a spoždění v provádění e, projektech způsobuje to, že tedy rozpočet potom není čerpán podle zásad udržitelné zprávy. Takže je důležité, aby stávající problémy byly odstraněny a zároveň musíme e, předcházet podobným problémům v budoucnu. Kolegové, těším se na vaše příspěvky. Já sama se chystám předložit některé pozměňovací návrhy spíše jazykového charakteru a také chci předložit pozměňovací e, návrhy, které se budou týkat fondu EFSI, Evropského fondu pro strategické investice a jeho vztahu k soudržnosti, protože je důležité, aby právě fond EFSI byl propojen s politikou soudržnosti, abychom již v rámci tohoto víceletého finančního rámce tento vztah upravili a napravili je důležité, abychom si uvědomili, že naší prioritou bude stále politika soudržnosti a v tomto duchu se těším na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Chtěla jsem pouze říci, že zde máme dva body, které se týkají rozpočtu. Dnes vlastně tím prvním bodem byla názoru s panem Josem Manuelem Fernandezem a druhým bodem v agendě je rozpočet mandát pro třístraná jednání. Měli bychom připravit stanovisko a budeme také hovořit i o lhutě pro pozměňovací návrhy pro tento mandát, pro toto stanovisko. Ale myslím si, že tyto dva body na pořadu jednání, bod 10 a 11, bychom mohli projednat společně, protože to jsou společné body. Tak chtěla jsem pouze říci, že tedy o těchto dvou bodech zde proběhne společná diskuse. Nyní dávám slovo panu Volnovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem právě chtěla vlastně říct si to, co jste teď právě řekla, protože se ve svém příspěvku obrátím na oba přítomné. Jsem velice rád, že pan Fernandez přišel mezi nás. Vím, že teď vlastně obchází všechny výbory, které mají co dočinění s rozpočtu. Ehm, také vím, že je hlavním zpravodajem pro rozpočet a že odvádí velice dobrou práci, protože si je vědom významu rozpočtu a také si je vědom i významu politiky soudržnosti, strukturálních fondů, ví, jak je to velice důležité a že ví také, že pro celou řadu členských zemí je to opravdu tím základním zdrojem investic pro podporu růstu a zaměstnanosti. Takže je to důležité. Také je tedy nutné, aby zde bylo dostatek peněz na financování politiky soudržnosti z celé Evropské unie. A na základě to, toho, tedy to, o čem hovoří o těch nedoplatcích, tak to je velice důležité. Myslím si, že Evropský parlament, ale celá Evropská unie musí vyřešit tento problém. A zejména je to důležité právě pro náš výbor Regi, takže domnívám se, že bychom ho měli v jeho úsilí vyřešit eh, ty nedoplatky, podpořit. Eh, to řešení nebude jasné, protože víme, že takovým tím, tím hlavním problémem je rada. Eh, rada se, tam je určitý blok takže je důležité, aby zde byly dobré argumenty, abychom mohli kvantifikovat třeba, jak přesně velké jsou ty nedoplatky. Víme, že ke konci loňského roku to bylo asi 24 miliard a letos to bude asi 20 miliard. Podle mého návrhu je těch 20 miliard ještě dost podceňovaných, protože víme, že zde bude celá řada nových programů, které budou letos ještě schvalovány, takže možná tam vlastně bude ještě vyšší to číslo na konci roku a myslím si, že komise zatím spíše uvažuje spíš pouze o těch nižších, eh, o, té, o menších číslech. Je také důležité jasně říct, jaké by to mělo dopady, protože velice často hovoříme o nějakých eh, velkých číslech, ale Eh, když je tam nedostatek, eh, když, když nejsou mm, splacené ty faktury, tak to může být opravdu, to mít negativní dopad na příjemce podpory. Mohli bychom možná třeba najít konkrétní příklady v některých členských státech, v některých regionech a možná by to pomohlo potom přem, um, přesvědčit členské státy, že je zde skutečný problém, že by to měli nějakým způsobem vyřešit, že ty nedoplatky se prostě musí um, vyřešit. To jsou tedy moje komentáře k panu Fernandezovi a komentáře k naší zpravodajce. Přečetla jsem si její navržení, souhlasím s těmi prvními, kde upozorňuje na důležitost politiku soudržnosti. Body 4 a 5 zde opět hovoří o tématu nedoplatků, o tom, že tam je nedostatek prostředků na platby. Opět to podporuji, ale myslím si, že zároveň by, vlastně říkám to tež, co jsem řekl naší zpravodajce, jako jsem říkal panu Fernandézovi, domnívám se, že ve čtvrtém a pátém bodu by ty nedoplatky měly být kvantifikovány, aby to bylo všem naprosto jasné, o jakých eh, číslech se hovoří a možná bychom tam také měli ještě zdůraznit, jaké může být dopady, pokud tam budou stále ty nedoplatky, pokud, eh, takže já také sám velice rád se zpravodajkou si o tom ještě pohovořím nebo předložím pozměňovací návrhy, ale myslím si, že jinak s těmito návrhy souhlasím v tomto směru. Děkuji. Nyní pan Sele. Děkuji paní předsedkyně, také děkuji panu Fernandešovi za jeho zprávu. Myslím si, že před sebou má skutečně obtížný úkol. E, pomalu vidíme, že to, jak je nyní nastaven víceletý finanční, rám, víceletý finanční rámec, že s tím nemůžeme mít příliš spokojeny. Prostředky na závazky a na plásty, na celý finanční rámec, tady je rozdíl ve vyšší více než 50 miliard eur, takže je možné vlastně jak si rozhodovat o závazcích, pro které pak ale nebudou žádné prostředky na platby, pokud tedy skutečně plně využijeme rámec na závazky a zároveň konstatujeme, řekl to jak kolega Vogn, tak pan Fernandez, že tady máme neuhrazené faktury ještě z minulého období a ještě dám, ještě nebyly ani všechny předloženy. Když se podíváme na požadavky na platby koncem roku 2014, tak nejlepší státy, co se týče čerpání prostředků, byly u čísla asi více než 80%. Mnoho států bylo u, asi u čísla 50% a pravidla N plus 2, N plus 3 stále platí, takže budou předkládány ještě další platby z minulého víceletého finančního rámce, které se nám nyní tedy přesouvají do toho nového. A nad to eh, Rada přichází stále s novými požadavkami, kde my musíme jaksi pomalu začít eh, šlapat na brzdu. Eh, to jsou například požadavky na platby, když je to pochopitelné, ale přesto je to například rozpočtová pomoc pro Ukrajinu 1,8 miliard, to je nový požadavek, ale ty peníze se musí od někud vzít. A bereme diskusi o fondu EFSI, nejdříve bylo řečeno, že peníze pro tento fond by měly přijít eh, právě z evropského rozpočtu, tak aby mohl být fond nastartován. Ty peníze se měly vzít buď z eh, programu Horizon 2020, či z mm, Connect Europe Facility, z nástroje pro první Evropy. To se nám podařilo zahrnout, ale odkud nyní vezmeme ty potřebné miliardy? Mám pocit, že to se nyní právě projeví v diskuzích a vyjednáváních o rozpočtu na rok 2016, a to velice silně. Je to vlastně již třetí rozpočtový rok z víceletého finančního rámce 2014 až 2020. A zde, to je třeba si uvědomit a předřečníci to rovněž uvedli, se stále jasněji projevuje, projevuje, kde jsou ty nedostatky, ty mezery. A my musíme trvat na tom, aby náš blok kohezní politika a strukturální politika, aby zůstal tak, jaký je. Ty peníze potřebujeme jednak, abychom zaplatili neuhrazené faktury z minulého období a také proto, abychom mohli uhrazit ty faktury z nového období. A tady mám na mysli zejména příslip států, že nebudou chtít, aby ty takzvané nevyčerpané prostředky byly odváděny zpět do národních rozpočtů. To nesmíme tedy Momentálně tedy k tomu navracení nedochází, pokud tedy nejde k vyčerpání, nedojde k vyčerpání prostředků z jednoho roku, převádí se to do druhého roku, protože ta mezera, ten prostor, to rozpětí mezi těmi závazky, které již existují a těmi prostředky pro platby, je čím dál tím větší. Pokud tedy nebudeme takto postupovat, tak eh, budeme pokračovat v tom, že si něco nalháváme, a jak si klameme ostatní a předstíráme jim, že rozpočet může zrealizovat něco, čeho vůbec není schopen. A pokud to pak dopadne na eh, strukturální politiku a na politiku regionální, tak to skutečně nebude dobrá situace, protože některé eh, státy jež mají pochyby o tom, zda politika soudržnosti a regionální politika jsou skutečně efektivním prostředkem pro provádění investic, zejména v případě, kdy například regiony musí předfinancovávat projekty a pak celá dlouhá léta čekají na proplacení těchto peněz. V takovémto případě skutečně to vrhá velmi špatné světlo na celou politiku soudržnosti a regionální politiku. A pak budeme mít eh, debatu, debatu o tom, zda vůbec eh, se má pokračovat v těchto politikách po roce 2019. A pozor na to, tady bychom skutečně měli být velice přísní v našich požadavcích. Například ten rezervní fond, který existuje v rámci strukturálních fondů, by neměl být využívat pro nějaké jiné účely je nutné, aby byl použit skutečně proto, proč byl vytvořen, totiž aby vytvářel impulzy v rámci dalšího provádění strukturálních fondů. Děkuji. Děkujeme. Nyní pan Novakov. Děkuji. Chtěl bych nejprve pogratulovat panu Fernandesovi a také paní Spiraky za úsilí, s se snaží ještě zlepšit ten návrh na rozpočet na rok 2016. Mám k tomu pár komentářů. Politika soudržnosti má přinášet výsledky. Podle mého názoru jsou zde tři hlavní principy, podle kterých se mají vynákládat prostředky. Má to být eh, eh, odpovídající vynaložení eh, Máme zde navrh opravného rozpočtu dvě. Vidíme, že asi 80% nedoplatku z roku 2014 byly vlastně převedeny do roku 2015, takže to Eh, povede k dalšímu tlaku na členské státy, aby stále omezovaly své projekty, což povede k riziku, že třeba nebudou dokončené některé projekty, takže bychom měli usilovat o to, aby do roku 2008 byly ty nedoplatky splaceny. Proč? Máme zde období 2014-2020. Aktualizovaný víceletý finanční rámec musí vzít eh, tyto problémy v úvahu. Dále chci říci, že fond EFSI zůstává určitou záhadou v tom, jaký bude mít dopad na rozpočet. Ale pokud by se to využilo, pokud by se využily určité záruky, které se týkají třeba CEFu nebo Horizontu 2020, tak by se využil EFSI jako záruka. V posledních týdnech hovoříme dokonce i o určitém přebytku v rámci EFSI, pokud tam bude nějaký přebytek. Myslím si, že pokud z EFSI bude nějaký přebytek, tak by měl jít vždy do rozpočtu. Ne na záruky, ale přímo do rozpočtu EU. Poslední věc. V roce 2016 nejpozději by měly začít eh, diskuse o přeskumu víceletého finančního rámce, abychom měli dost času na tu revize v polovině období. Děkuji, nyní pan van Nistelrooy, máte slovo. Děkuji. Je výborné, že máme příležitost hovořit s panem Fernandešem a vyměňovat si s ním názory. Jde o aktuální situaci a měli bychom se zamyslet nad tím, jak by měla vypadat spolupráce mezi výborem Regi a mezi výborem Econ. Dnes dopoledne máme dobrý příklad této spolupráce. Jsou zde kolegové, kteří jsou členové obou výborů a jsou dobře informováni z obou stran. Tady na výboru pro regionální záležitosti je důležité, že nejenom, že musíme škrtat v oblasti plateb, ale jde také o zásadní otázky. Pokud si například někde objednám jídlo a s ním ho, tak přeci potom nemohu přijít a říct si, já to jídlo nezaplatím, v takovém případě mě restaurace vyhodí. To prostě není možné. Není možné takto postupovat. Takové chování je nepřijatelné. A jaký dopad by toto mohlo být? Eh, pokud nějaký příjemce odvede práci v rámci této politiky a po roce a půl chce eh, své peníze, tak je přeci nutné, aby mu tyto peníze byly vyplaceny. Tady se nejdá pouze o úřady, jedná se i o jednotlivce, osoby. Také o partnerství soukromého veřejného sektoru, jedná se o podniky. A my přeci chceme investovat a přeci není možné, abychom nutili podniky investovat a pak řekli, promluváme se, my vám to nemůžeme zaplatit. Dopady těch neohrazených faktur jsou skutečně obrovské. A my máme i e, speciální usnesení, které se věnuje této problematice. Když jsme o tom hovořili na plénu s Evropskou komisí, je třeba nalézt nějakou vhodnou metodu, jak to vyřešit. Potřebujeme stále zpravodaje v výboru REGI pro příští léta, který se bude přesně věnovat pouze tomuto problému neuhrazených faktur. Víme, a kolegové to již vyřkli, že členské státy vědomně nechali tuto situaci dojít takto daleko. A Členské státy říkají, pokud dojde k zaplacení, které bude příliš pozdě, nám to nevadí. Dál říkají, že míra čerpání nebyla stoprocentní v posledních letech. Což má opět zase další dopady. A tady je důležité, abychom přesně věděli, jak ty konkrétní dopady vypadají, jak ten problém řeší členské státy, zda pomáhají, poskytnou jistou, jisté předfinancování, nebo jak se konkrétně v té reálné situaci staví. A nebo skutečně vše je jaksi na bedrech příjemců. Znamená to tedy, že pokud nyní začne nové plánovací období, tak lidé si řeknou, výborně, fondy jsou skvělá věc, Evropská unie je skvělá věc, ale e, nás sice kontrolují, ale nic nám neproplatí, je to velice složité. Takže evropské peníze budou vidět velmi kriticky. Není možné takto postupovat. Vede to v celé řadě vedlejších efektů, které nechceme mít. Pan Fernandeš o tom už hovořil. A nyní na výboru Regi je třeba, abychom skutečně zavedli stáleho zpravodaje pro tuto problematiku. Je třeba to neustále hlídat. Pokud stálý zpravodaje řekl, že dostal informace od Evropské komise, pokud něco jaksi eh, nějaké takovéto informace objeví, tak je třeba, abychom skutečně byli obezřetní Dlouho jsme takové uh, informace neobdrželi, nevěděli jsme o tom problému, nyní to víme, proto potřebujeme skutečně také stálou debatu s výborem pro rozpočet. Je skutečně třeba, aby se toto stalo předmětem našich jednání s tímto výborem. Tolik z mé strany. Možná bychom to měli skutečně ještě jednou zde na výboru zvážit. Pan Fermane Deš hovořil také o pilotních projektech a o přípravných opatřeních. Máme tam již jisté představy, jsou tady už i nové nápady, takže k tomu bychom se také, myslím, měli ve vhodný čas ještě vrátit. A na závěr, to nejdůležitější pro nás je abychom získali od komise jasné informace o konkrétních číslech. Rada totiž předložila jiná čísla, ta byla nižší, je třeba, abychom to přesně porovnali. Pak bychom měli mít vyjednávací delegaci. A rád bych také podpořil to, co řekl pan Celer. Je třeba, abychom mysleli dlouhodobě. Pokud ten problém nevyřešíme nyní, tak bude obtížné to řešit po roce 2020. Rozpočtová politika je přeci jakýmsi první podmínkou pro to, abychom mohli dělat skutečnou politiku, která se pak věnuje konkrétnímu obsahu. Děkuji, paní Malatič. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rovněž děkuji panu Fernandešovi a také naší kolegyni paní Spiraky za to, že se snaží upozorňovat na ten problém s nedoplatky a že říkají, že to je jeden z nejdůležitějších problémů. Opravdu jde také o určitou důvěru v Evropskou unii a v důvěru v evropský rozpočet i v politiku soudržnosti. My přece zde máme třeba směrnici o tom, že mají platby být Ehm, placeny včas, je tam ta směrnice o opožděných platbách a teď najednou vlastně jsme my tím, kdo neplatí včas, takže to je opravdu velký problém. Když hovoříme o rozpočtu, o prostředcích na závazky a na platby, tak mám jeden dotaz. Myslím si, že je zde problém se zprávou evropského rozpočtu, s tím, jak je ten rozpočet řízen. Každý rok máme prostředky na závazky, které jsou stanoveny v určité Eh, úrovni, dejme tomu 100. A každý rok pak máme prostředky na platby, ale ty jsou na každý rok jiné. Jeden rok je to 20, pak třeba 180, 120, 180. To prostě záleží na tom, jak jsou ty politiky eh, zaváděny do praxe. Takže v některých letech tam jsou přebytky mezi příjmy do evropského rozpočtu a mezi prostředky, které jsou vynakládány na platby, mezi těmi penězmi, které musíme zaplatit. Takže v těch letech, kdy tam je nějaký přebytek, bychom přece měli šetřit ty peníze. Měli bychom to ušetřit na ty další roky, protože v těch dalších rocích nebude přebytek. Budeme zase potřebovat více peněz protože pak budou ty platby vyšší, nebo ty prostředky na platby budou pak vyšší než prostředky na závazky a bude to vyšší než příjmy do evropského rozpočtu. Takže si myslím, že tady je ten zakopaný pes, že prostě v těch letech, kdy byl přebytek, jsme nešetřili dost peněz a teď najednou zde máme nedoplatek, musíme to jednak vyřešit, musíme vyřešit tento konkrétní problém, ale pak bychom měli změnit i celou tu zprávu rozpočtu do budoucna, protože pokud se to nezmění, ten přístup, tak se ten problém bude opakovat a bude se to stále vracet, ten stejný problém. A další, to byl tedy můj komentář k nedoplatkům. A ještě mám třetí komentář Vidíme zde, že zde máme nové myšlení z výboru ekonu o tom, jak se mají financovat strukturální reformy. Přemýšlí se o tom, že v evropském rozpočtu by také měl být nějaký způsob, jak motivovat členské státy k tomu, aby prováděly strukturální reformy. No a ta motivace by vlastně přicházela z transferů z rozpočtu, aby členské státy by měly být motivovány finančním způsobem, aby prováděly strukturální reformy. Jenže pak by to vlastně znamenalo, že každá země by byla motivována stejným způsobem. Na jedné straně by byly země, které opravdu potřebují podporu a na druhé straně země, které nepotřebují podporu, které už jsou rozvinuté, mají své vlastní fiskální kapacitu, aby financovaly své strukturální reformy. Takže myslím si, že je také důležité, aby ve výboru pro rozpočet se o tom přemýšlelo a aby se také definovala politika soudržnosti. Eh, pardon, aby se chránila politika soudržnosti, aby nedocházelo k tomu, že na tyto nové myšlenky a koncepce se bude brát peníze z eh, té oblasti politiky soudržnosti. Děkuji, říká paní předsedkyně, není pan Olbricht. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že rozdíl mezi výborem pro rozpočet a výborem pro Eh, regiony, je to, že my se soustředíme na provádění, na implementaci, na praxi. Takže si myslím, že si musíme uvědomit, jaké jsou důležité prvky pro rozpočet i pro provádění rozpočtu. Za prvé, rozpoč, eh, rozdíl mezi prostředky na závazky a prostředky na platbami. O tom už, eh, to už jste, se hovořilo. Víceletý finanční rámec očekával, že se vlastně ten problém odsune na roky 20, 21, 2020, 2021, 2022 Protože rozdíl mezi závazky a platbami by se měl pokrýt pravidlem N plus 3 a také rezervou pro nepředvídatelné události, která, pardon, um, to rezervou pro výkon, která by se měla začít používat od roku 2001. Znamenalo by to, že ty závazky by nebyly na 7 let, ale na 10 let a platby by se ale kon- skutečňovaly každý rok. Takže by vlastně došlo ke snížení možnosti vrát ty prostředky z závazků a najednou v roce 2020 bychom se opravdu ocitli v úzkých. To si musíme říct si jasně. Druhá věc, nebo ten druhý prvek. V minulosti to znamená v roce 2004 a 2005, byly problémy s takzvanými rally. Tehdy se používala jiná strategie. Tehdy jsme měli rezervu, to znamená prostředky, které nebyly vynakládány, ale dnes je ta situace úplně jiná. Dneska nemáme žádné rezervy, žádné prostředky, které nebyly vynaloženy. Naopak v některých členských státech chybí peníze na proplacení faktur, takže ta situace, ta strategie se vlastně úplně obrátila. Nebo ne ta strategie, ale ta situace se úplně obrátila. Třetí prvek je ten, že pro náš výbor regie je důležité, kdo na ty peníze čeká, to je velice těžké, to je velice důležité. Kdo vlastně čeká na ty peníze, protože někdy to není jasné. V některých členských státech je tím eh, platebním orgánem ministerstvo financí a samotné ministerstvo financí potom platí konečným příjemcům. A potom tedy vnitrostátní rozpočet eh, čeká na ty peníze od komise. Takže v některých členských státech na ty peníze od Bruselu čeká vnitrostátní rozpočet ale ti koneční příjemci své peníze dostali, takže ti na ty ten tlak není vyvíjen. Ten tlak je mezi vnitrostátním rozpočtem a evropským rozpočtem. Nezapomínejme, že ve smlouvě se hovoří o tom, že komise má dvouměsíční lhutu na proplacení, pokud je dost peněz v rozpočtu. Takže pokud v rozpočtu dost peněz není, tak komise prostě nic neplatí. A měli bychom si vždycky zamyslet, kdo vlastně nakonec bude tou obětí. Velice často to bude vnitrostátní rozpočet členského státu. Takže pak vlastně vnitrostátní e, vláda změní svůj názor na politiku soudržnosti. Oni řeknou, my jsme splnili svou povinnost vůči regionům, vůči obcím a nakonec jsme od Evropské komise žádné peníze nedostali, takže proč to vlastně všechno děláme? E, my teď na to, my jsme vlastně ty peníze teď nedostaneme. Takže ta, ty nedodělky, ty, pardon, ty nesplacené platby mohou mít velice závažný dopad v tom, že eh, vnitrostátní vlády ztratí důvěru v politiku soudržnosti. Zatím to bylo z toho důvodu, že možná ta politika byla příliš nákladná, příliš administrativní, lidé si stěžovali na to, že tam je přílišná administrativní zátěž, ale teď si vlastně začínají ty vlády stěžovat, že nedostávají peníze, že tam je nedostatek těch peněz. Každý ví, že je nedostatek peněz i v rozpočtu, to víme, že tam je nedostatek peněz. Pan Fedna se eh, o tom hovořil. My se vlastně připravujeme na to, abychom vůbec splatili ty staré nedoplatky z roku 2013, 14 a 15. Ty byly, předlož, ty byly posunuty na rok 2016. Na ten rok, 20, nebo letos se očekává, že to je asi 20 miliard. A komise říká, že na konci roku 2016 tam budou vlastně dva takové balíky těch nedoplatků. Eh, bude tam to pravidlo n plus 2. Ta finální kalkulace je asi půl miliardy, tak to možná zaplatíme. Pak to bude kolik? Asi 2, 2 miliardy. Takže my možná splatíme ty staré nedoplatky, ale jak to bude s těmi platbami z roku 2016? tomu budeme říkat také nedoplatky, nebo, to bude, nebo vlastně vytvoříme novou situaci, aby se to zase přesunulo do dalších dvou let. Potřebujeme určitý mechanismus, nepotřebujeme pouze, pouze plnit nebo látat ty, ty, ty díry, jenom záplatovat ty díry. Potřebujeme vytvořit úplně nový mechanismus, abychom zabránili opakování takové situace v budoucnu a měli bychom to udělat už při přípravě rozpočtu na rok 2016. Otázkou je, zda v roce 2016 budeme mít dost prostředků na platby, abychom zaplatili nedoplatky z roku 2015, plus abychom ještě zaplatili ty, ty poslední mm, platby, plus ještě ty nové platby, které ty faktory přijdou nějak do října. Protože Evropská komise by měla bude mít povinnost splatit i ty platby, nebo ty faktury, které přijdou do října nebo do konce října, protože ty další pak už se přesunou na rok 2017. Výbor pro rozpočet by se měl zamyslet nad tím, jaká je přijatelná míra těch, nedoplat, těch nedoplatků, těch, nebo udržitelná míra těch ne, ne, neuhrazených faktur. Dva nebo pět nebo deset a měli bychom to eh, opravdu dořešit do října. A měli bychom to také rozlišovat, jaké jsou ty platby do října, protože od října do prosince už se to pak přesouvá na další rok. Pak je to skutečné nebezpečí pro politiku soudržnosti jako takovou. To nebezpečí tkví v tom, že, ty vla, že se musíme zamyslet nad tím, eh, je to opravdu účinná, je to efektivní politika, a to je otázka, kterou nám velice brzo začnou klást vlády jednotlivých členských zemí. Budou říkat, možná byste to měli nějak změnit. Možná by to opravdu mělo být pouze jenom pro ty nejchudší a nejslabší a ne pro ty ostatní. Ty ostatní se prostě vrhnou na inovace a budou se soustředit na inovace. Takže teď opravdu stojíme na křižovatce politiky soudržnosti a ty nedoplatky, to je takový pouze, to je takový symptom, to není příčina té situace. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě někdo další chce vystoupit? Nikoli. Děkuji tedy všem. Prosím, pane Van I could speak about... Možná bych mohl hovořit o úloze regi v celé záležitosti. Ta, ten plán pladeb, jak tomu říkáte, plán plateb Evropské komise. Bude to na výboru pro rozpočet, bude tam nějaký formální návrh se spravodajem a tak dále, abychom mohli také předložit k tomu své stanovisko a abychom tedy v této oblasti mohli spolupracovat, protože nás se to hodně týká. Jsou tady ještě další rozpočtové okruhy, ale nás se týká tedy především ta soudržnost protože teď máme plán pladeb, ale nedochází ve skutečnosti k plánování realizace. A to, co říkal Jan, zcela správně Jan Olbricht, že se vlastně tím napravují ty staré nedoplatky, ale není to nějak navázáno na nadcházející roky. Musíme tedy navázat na tu diskusi a možná pan Fernandez mi nám mohl říct, co si myslí o tom, jak můžeme spolupracovat mezi těmi výbory. Děkuji. Děkuji, pane Van Nisleroy. Samozřejmě takový byl i plán dát ještě slovo panu Fernandesovi, ale chtěla bych mu říci a říci také všem kolegům, že vidíte, že diskuse na regie je opravdu velice eh, obsažná. My všichni si uvědomujeme význam rozhodnutí o rozpočtu na rok 2016, protože to bude klíčový okamžik Eh, na změnu modelu, změnu toho vzorce, abychom eh, si uvědomili, jaká je ta přijatelná úroveň nedoplatku, jak to nazval pan Olbricht. Ale také musíme zajistit eh, pokračování soudrž, politiky soudržnosti. Musíme se zamyslet nad tím, jaké výsledky očekáváme od této politiky, která je nesmírně důležitá pro dost členských států více než 50 investic je financováno právě politikou soudržnosti v některých členských státech. A my musíme eh, se zamyslet, jak hájit úlohu této politiky pro růst a zaměstnanost a jak podporovat váš výbor a vaše snahy o změnu modelu na tvorbu rozpočtu, tak aby se zamezilo všem těmto rizikům a aby se zajistila Ehm, zajistilo úspěšné fungování politiky soudržnosti. Takže prosím, máte slovo, můžete zareagovat na naše otázky a obavy. Děkuji. To, co tady, ehm, to, co předkládá komise, to není opravdový plán pladeb. Jsou to takové aspekty týkající se pladeb, ale není tam řečeno, jak zajistí eh, řešení otázky pladeb. Máme tady na platby globální nebo celkovou rezervu a to se netýká jenom politiky soudržnosti. Samozřejmě je třeba rozlišovat mezi závazky a platbami to už bylo řečeno, je tady pravidlo N plus 3 a je třeba dávat pozor na jednu věc, a sice, že někdy eh, se hovoří o platbách a lidé říkají, dobře, tak otázka pladeb, to je problém politiky soudržnosti. Ale tak tomu není. Není to problém politiky soudržnosti. Ta pravidla, která jsou přijímána, eh, nejsou nějak ohrožena, ta jsou dodržena. A samozřejmě potřebujeme také nějaké pravidlo, nevím, jestli N plus 3 je to příliš mnoho, jestli by to nemělo být spíše N plus 2, ale členské státy přijaly toto pravidlo N plus 3 a někdy členské státy a ministři financí si neuvědomují ty peníze, které e, mají přejmout. To je jiná věc. Samozřejmě bychom měli hovořit e, o částce, od které můžeme říci, že to už je maximum, že víc už není prostě udržitelné, abychom použili takové e, hezké slovo, řekněme udržitelná částka e, nebo udržitelná výše nedoplatku. Měly by ale vzniknout nějaký systém s určitými proměnými, nějaký takový vzorec, kde by eh, vlastně zazvonil alarm v okamžiku, kdy by vystalo určité riziko na základě tohoto vzorce. Otázka pladeb, otázka plánu pladeb, který není doopravdy plánem pladeb, to se netýká jenom rozpočtu na rok 2016, protože začne být eh, vlastně naplňován už letos, týká se to i rozpočtu na rok 2015. Pravda je, že pro řešení této otázky bychom potřebovali nějaké nové peníze. Už tak máme malý rozpočet a každý rok ten rozpočet ehm, se snaží rada snižovat. Prostě přejmou nějaké závazky a doufají, že ty závazky nebudou všechny naplněny. A byla tady, myslím, otázka kolegů, kteří eh, samozřejmě položili velice zajímavé otázky. Hovořilo se o přebytku. Každý rok je přebytek, ale ten přebytek z každého roku nejde do roku následujícího. Ve víceletém finančním rámci se podařilo vytvořit flexibilitu eh, takovou, že ty nevyužité prostředky od roku 2016, nevyužité závazky, že půjdou do celkové rezervy pro nadcházející roky. Ale to jsou prostě rezervy. Takže máme tady takovouto flexibilitu, ale to neplatí pro platby. V roce 2014 jsme měli velice vážný problém. Na stole bylo 5 miliard euro 24,7 miliard nedoplatků a členské státy by chtěly vzít všechny ty peníze, všech těch 5 miliard a strčit si je do kapsy. Když by bylo normální tyto peníze využít k úhradě nedoplatků ve výši 24,7 miliard. Takže co s tím dělat? proběhne přeskum víceletého finančního rámce. Máme tady toho hlavního zpravodaje Olbrichta, který eh, to dobře zná. A při přeskumu eh, víceletého finančního rámce v roce 2017 bychom se měli pokusit vyřešit tento problém, protože způsob, jak to řešit, je velice jednoduchý. Na jedné straně platíme vlastně tu minulost, a máme prodlení s operačními programy. Ale pak tady je ještě jiné pokušení. A sice nemáme peníze na platby, tak prostě ty programy neotevřeme. To se také dělá. To je zase jiný způsob. Ale to je otázka politiky. Prostě přijal se víceletý finanční rámec a je třeba si uvědomit, že není dodržován. Nedodržují se závazky. Taková je pravda. Jak toto řešit? Musí tady být nějaká výše nedoplatků, nějaká maximální nebo udržitelná výše, pak systém, kde bychom řekli, pozor, je tady tolik eh, a tolik faktur a hrozí, že tady to vlastně překročí tu částku. To je možné vytvořit takový systém, ale podle mého názoru řešením je velice obtížná bitva a sice právě ten přeskum víceletého finančního rámce v roce 2017. A je třeba říct ještě jednu věc. Není to problém politiky soudržnosti, je to problém pravidel, eh, která všichni schválili Nemůžeme říkat, že by bylo lepší nějak přepracovat politiku soudržnosti a zamyslet se nad tím, zda má smysl nebo ne. To je také nebezpečí, které tady hrozí, protože tady je mnoho těch nedoplatků, mnoho těch hral. Jsou lidé, kteří kritizují politiku soudržnosti, protože těm pravidlům tolik nerozumí, ale někteří kritizují politiku soudržnosti, právě proto, že pravidlům dobře rozumí a politika soudržnosti se jim nelíbí. Ale to je politika, která pomáhá i výzkumu, pomáhá inovacím, pomáhá zaměstnanosti, je důležitá pro všechny členské státy a nejenom pro ty, které přispívají. A pak tady je ještě další problém, to je velký problém toho všeho a sice rozpočet EU je malý a je to rozpočet, který nemá doopravdické vlastní zdroje. To je eh, skutečný problém. A pokud se nevyřeší otázka vlastních zdrojů, pak vždycky budeme mít tuto otázku. Jsou tady dva členské státy, Německo a Francie, které zodpovídají za 38 rozpočtu 28. Taková je situace. A pak se všichni dívají na to rozdělení mezi čistými přispěvateli a čistými příjemci a existuje pak mezi nimi vlastně takový rozpor a to vyvolává problémy. Tuhle otázku nevyřešíme v roce 2016 budeme se snažit ji stabilizovat. Ale učiníme maximum pro to, aby ty eh, dosažené závazky ve víceletém finančním rámci nebyly ohroženy, nebyly spochybněny a, a naopak tedy byly naplněny. Děkuji. Děkuji. Děkuji za velice upřímné odpovědi na naše otázky. Každopádně jste vždy velice vítán na výboru Regi i pro příští diskuse. Velice rádi vás podpoříme. Paní Spiraky? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že kolega Olbrecht tady nadnesl skutečnou otázku jak vlastně přistupovat dále k politice soudržnosti. To je skutečná důležitá záležitost. Nedoplatky nejsou jenom otázky důvěry. Některé země, jako třeba moje země Řecko, na univerzity a malé a střední podniky využívá tyto prostředky, životně je potřebuje. A samozřejmě chápeme, že musíme dodržovat pravidla, ale také se musí tedy platit účty do 60 dní. A otázka je, zda to můžeme udělat, zda se toho pravidla můžeme držet. Nejprve bych vás tedy ráda požádala, abyste do mého návrhu stanoviska přidali ještě krátký odstavec týkající se právě udržitelnosti výše nedostat, eh, nedoplatku. Za druhé, v návaznosti na otázku kolegů, chtěla jsem tam dát ještě krátký pozměňovací návrh týkající se plánu pladeb komise a pak tady je taky otázka, zda se jedná prostě jenom nějaké o uvolnění pladeb. A za třetí souhlasím s kolegou, kolegyní Ivanou, že musíme motivovat země, které mají problémy ekonomické, k tomu, aby prováděly strukturální reformy ve svých zemích, protože strukturální reformy jsou zásadní pro hospodářství, v zemích, které spadají pod záchranné programy nebo pro nové členské státy, musíme je tedy nějak motivovat. Budu se těšit na vaše další příspěvky a děkuji vám. Dobře, děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Máme tady zástupce z Evropské komise, který asistoval eh, našim diskusím. Chcete něco říci? nebo přispějete příště, dobře. Takže můžeme ještě, než půjdeme dál, musím tady připomenout, že paní Spiráky připravuje stanovisko pro výbor pro rozpočet, pokud jde o mandát pro třístraná jednání a navrhuji lhutu na předkládání pozměňovacích návrhů úterý 12. května v poledne. Je to tak v pořádku? Dobře. Tím pádem budeme moci hlasovat 17. června o stanovisku a hlasování na výboru pro rozpočet bude 22. 23. června. Takže bychom to měli všechno stihnout. Takže 12. Eh, červen, 12. červen je lhůta předkládání pozměňovacích návrhů. Dalším bodem na programu je jsou eh, akty eh, přenesené pravomoci pro partnerství veřejného a soukromého sektoru. Dostali jsme eh, tedy ten akt schválený komisí. Týká se to veřejného a soukromého partnerství, především eh, pokud jde o náhradu příjemců, o související odpovědnosti a minimální požadavky na zahrnutí dohod do eh, OPPP. Stručně řečeno, ten návrh je dost eh, odborný, byl předložen parlamentu ve všech jazycích 28. dubna, vám byl 29. dubna rozeslán e-mailem. Parlament eh, může mít námitku eh, vůči aktu ve lhůtě dvou měsíců od oznámení. Za tímto účelem by musel být přijat návrh usnesení, eh, který tedy předloží příslušný výbor a tam by byly uvedeny důvody, na jejichž základě se dovolává pravidla 105. Pokud výbor chce, může požádat o rozšíření nebo prodloužení této dvouměsíční lhuty. Pokud výbor nic nepodnikne ve lhůtě dvou měsíců, tak se ten akt přenesené pravomoci považuje za schválený. Taková je tedy mm, procesní situace a teď dám tedy slovo zástupcům komise, aby nám stručně prezentovali souvislosti tohoto aktu. I'll make a very brief... Ehm, ano, děkuji. Děkuji za tuto příležitost. Budu stručný a vy už jste vlastně zmínila trošku kontext. Komise samozřejmě velice ráda vám eh, dá k dispozici podrobnější informace, možná později. Já bych chtěl pouze říct si, že články 62, 63, 64 nařízení o společných eh, ustanoveních bylo celkově předloženo spoluzákonodárci, mělo to být eh, jasnější fungování těchto dohod PPP a to šlo v těchto článcích. Jeden z těchto článků, 62, definuje způsob, jakým je možné mm, považovat to, mm, to provádění těch dohod za úspěšné. To byl tedy článek 63, opravuje se mluvčí. A komise má tedy možnost podle legislativy stanovit ještě další podmínky, které se mají uplatňovat tehdy, když se změní příjemce je, je tam, jde, jde o to, že tyto partnerství PPP jsou velice taková složitá, takže je důležité, abychom zajistili, že pokud by se jeden z těch partnerů změnil, a mělo, mohlo by to být dopad na příjemce, takže i ty podmínky vlastně přejdou na toho dalšího. Sta- tyto podmínky jsou tedy stanoveny a je také důležité, že ten, kdo nahradí toho původního, stanoví nebo zaručí vlastně stejné podmínky, které Eh, stanoví ten původní, ta původní smlouva o PPP. To je ta jedna část toho aktu v přenesené pravomoci. Ta druhá se týká článku 64. Opět se jedná o velice technickou věc. Článek 64 stanoví speciální eh, výjimku, která za určitých podmínek umožní eh, dohody PPP s, veřejnou, s veřejným orgánem Eh, určitou část vlastně, že, že některé náklady vlastně byly vynaloženy. Musí tam být eh, speciální eh, fond, pardon, speciální účet, aby bylo zaručeno, že s těmi peníze je dobře vynakládáno. A my jsme zde chtěli opět stanovit podmínky, za jakých musí, které musí být dodrženy v tomto speciálním režimu takže různé požadavky, které se týkají třeba výkaznictví a tak dále. Takže to jsou věci, které jsou velice technické, stanoví se tam prostě konkrétní podmínky pro určité režimy fungování dohody PPP. Je to tedy článek 63-64. Děkuji, říká paní předsedající. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit eh, z našeho výboru? Máte k tomu komentáře? Není tomu tak? Děkuji. Takže v tomto případě navrhuji, abychom eh, se usnesli na tom, že náš výbor nežádá o prodloužení lhůty dvou měsíců, ve které lze vznést námitky. Je, je, je tomu tak? Souhlasíte? Dobře. 11. května v 5 hodin e, doplyne lhůta, pokud chcete zaslat sekretariátu případné návrhy usnesení, které by podávaly námitky proti tomuto aktu. Souhlasíte s tím? Děkuji. Děkuji. Další bod. Musíme schválit rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se setkali dnes nebo včera. Včera proběhla schůzka koordinátorů. Rozhodnutí koordinátorů jste obdrželi e-mailem. Má někdo námitku? Paní Krel. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Je tam také program slyšení na, druhý, na druhé pololetí a já jsem myslela, že už jsme se rozhodli, že budeme, že budeme postupovat podle návrhu EPP, to znamená zjednodušení administrativy ve strukturálních fondech, protože bychom mohli využít chorvatskou delegaci, abychom se setkali třeba se zástupci jaderského regionu. To byl tedy návrh EPP a vlastně byl tam nějaký návrh na slyšení v tomto smyslu. Ano, na konci naší včerejší diskuse jsem se zeptala všech eh, frakcí, aby písemně mm, poslali své připomínky ohledně slyšení takže proto je to tímto způsobem formulováno v zápisu. Ale můžeme to ještě změnit, pokud na tom budete trvat. Můžeme to pozměnit ohledně organizace toho prvního slyšení. Pan, Van Nistenroy. Ano, já mám komentář ke stejné věci. Když jsem si četl zápis ze schůze, tak jsem neměl úplně dobrý pocit, protože si myslím, že vlastně ta rozprava nebyla úplně dobře mm, interpretována. Myslím si, že jsme asi 50 minut strávili diskusí o těch slyšení. Není to tak, že vlastně ty návrhy by měly být až na konci května. Já jsem říkala, že by ty návrhy měly padnout už tento týden. Že bychom to neměli nechat až na konec května. My musíme už, musí, už na to musíme pracovat. Hlavní problém je to, že nemáme jasný návrh ze strany Evropské komise, abychom mohli pokračovat. Takže já si myslím, že bychom měli teď už pracovat, ne čekat další měsíc. Myslím, že by to mělo být tento týden. Tento týden zašlete své návrhy. A jak říkala kolegyně, chceme se věnovat tomu zjednodušení. Chceme, aby tam bylo slyšení na toto téma, ale ještě další činnosti a tak dále to slyšení o jadersko-jonském regionu, to už vlastně, to už jsme skončili. Podle mého názoru jsme to vlastně tedy nechali té delegaci. Takže já si myslím, že ten zápis by, byl, by měl být opravdu, by měl být opraven. Dobře, musíme respektovat stanoviska i ostatních frakcí. Takže pokud by tam ještě byl nějaký návrh na nějaké další slyšení, tak jak jsme se včera rozhodli, tak eh, přijmeme i tyto další návrhy. Ale mám pocit, že o tomto konkrétním slyšení tam jsme se dohodli. A prosím, zašlete svůj písemný návrh Beru. S tím jsme také souhlasili. Eh, dohodli jsme se, že tam budou tato slyšení a tak, takže co nejdříve zašlete návrhy Biru. A ostatní politické frakce jsou ještě vyzývány k tomu, aby přednesly i své návrhy na další slyšení. Je to takto v pořádku? Pan Zeller chce slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pouze taková drobná poznámka. Všiml jsem si, že koordinátoři eh, se vzdávají stanoviska, které se týká prosby komise poskytnout 30 630 tisíc eur pro technickou asistenci v rámci Evropského fondu pro globalizaci. Měli bychom si skutečně jak si eh, uspořádat debatu o tom, za ten globalizační fond skutečně je pořád to, stále to, kvůli čemu byl založen. Je to v podstatě jistý stínový rozpočet. Vše co je financováno prostřednictvím tohoto fondu, eh, musí odčerpat prostředky z jiných rozpočtových linií. A právě jsme hovořili o tom, jak obtížná je situace s platbami. A podle mne v tomto volebním období, když zde máme již 27 žádostí, o podporu eh, z globalizačního fondu, které předložily ženské státy, a já jsem si většinu z nich prohlédla a většina z toho vůbec jaksi nemá co dočinění s globalizací, ale jedná se v podstatě opatření v oblasti pracovního trhu, které by jinak spadaly do kompetencí členských států, které se takto státy snaží financovat evropskými prostředky. Já si skutečně myslím, že to není ten prvotní smysl a účel, proč byl fond založen. Když například velký podnik jako Air France propustí 30, promiňte, 3000 zaměstnanců, tak je to politování hodné, ale důvodem toho není globalizace, ale to, že ty eurolinky prostě měly špatný management v posledních letech. A takovýto seznam, eh, já bych mohl v tom pokračovat dál. Jsou tam například státní podniky, které nyní jejich opatření v oblasti pracovního trhu si nechají zaplatit evropskými penězi, které ale v podstatě nemáme. A když nyní komise chce pro toto ještě poskytovat technickou pomoc, tak já se skutečně ptám, odkud ty peníze mají přijít. Pokud členské státy částky ze svých obálek, které mají pro Evropský sociální fond, pokud by to takto z toho financovali, tak by mě to bylo v podstatě jedno. Evropský sociální fond je proto, aby podporoval opatření v oblasti pracovního trhu, ale není možné, aby se takovéto peníze odčerpávaly z jiných oblastí rozpočtu. Musím pouze říci, že to bylo rozhodnutí koordinátorů. To je první věc. A druhá věc chci říci, že se k žádným tímto rozhodnutím nebudu vyjadřovat. Paní Krell? Ano, to eh, pravděpodobně je problém, ale nevyřešíme ho tím, že k tomu vypracujeme stanovisko. Pády je třeba si zvážit, pokud náš výbor skutečně chce se tomu věnovat, abychom tady měli takovou obecnou úvahu o tom, zda vůbec je tedy vhodné, abychom měli ten fond pro přizpůsobení se globalizaci. V tom případě bychom skutečně měli mít rozpravu tady na výboru, udělat si například zprávu z vlastní iniciativy nebo něco podobného. A já, protože pokud já vím, tak tady máme nařízení o tom globalčním fondu, které bylo schváleno, přijato a platí. Takže možná bychom to mohli jaksi zapracovat do těch um, prací, které budou probíhat v souvislosti s revizí víceletého finančního rámce, ale myslím si, že pomocí stanoviska to nevyřešíš. Ano, já jsem to pouze chtěl zmínit, aby to tady zaznělo, že je to problém. Dřív jsme vždy psali dopisy výboru pro rozpočet, že eh, jak jednomyslně souhlasíme ale nyní, jak jsem řekl, této veličině já s tím prostě nesouhlasím. Já nemám pocit, že by eh, Fond pro globalizaci něco takového potřeboval a já prostě budu proti. Děkuji. Ještě pan, pan, pan Nestarovi. Mám jeden komentář k konkrétnímu bodu to stanovisko nebylo o samotném systému jako takovém, ale o technické pomoci. Takže tam to byl opravdu velice omezený specifický bod. No, můžeme se zamyslet nad tím, jak ten bod dát na pořad jednání. Existuje tam možnost jiných nástrojů, které by se mohly využít. Mohli bychom tedy zahájit takovou diskusi ale myslím si, že by se to mělo týkat toho stanoviska o technické asistenci. Já jsem chtěl jenom, aby bylo zajištěno, že těch 630 tisíc eur nepoplyne z prostředků, které jsou pro strukturální politiku a pro kohezní fond. Pokud to půjde z fondu ESF, z Evropského sociálního fondu, tak je mi to jedno. Tam to má jisté oprávění, ale nechci, aby to šlo z EFRE a z kohezního fondu. Dobře odpovědi je, že to bylo rozhodnutí koordinátorů o této konkrétní možnosti pro stanovisko. V budoucnu jsme otevřeni případným diskusím o tomto problému a můžeme se také zamyslet nad tím, jak vysvětlit své stanovisko. A i jak vysvětlit otázku toho odůvodnění využívání tohoto fondu. Chci se zeptat, jestli ještě má někdo další komentáře k zápisu s jednání. Nikoli, takže můžeme schválit zápis eh, s těmito změnami, které se týkaly slyšení. Ještě má někdo něco do bodu různé? Není tomu tak. Do bodu různé žádný komentář není, takže vás už mohu pouze informovat o tom, že další příští schůze se bude konat ve středu 17. června od 9 hodin. Chtěla bych eh, všem poděkovat, také paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům. Tím končím dnešní schůzi a přeji vám úspěšný den.